Dámy a pánové, zahájíme bod číslo pět na pořadu jednání. Eh, nechápu, že nás všichni španělští přátelé najednou opustili. Nevím, jestli to třeba nesouvisí s fotbalem. Eh, Georgia je Georgia always on my mind, neboli z Gruzií teď a na pořád. A teď tedy otázka víz a Gruzie. Spravodajem je pan Mamikins, zprávu vede Maria Gabriel. Nicméně jsme se doslechli, že Libe bude eh, na té zprávě pracovat rychle, takže možná už bychom mohli hlasovat v září. A to znamená, že i my musíme jednat rychle, což znamená, že mm, termín pro pozměňovací návrhy by měl být 21. června ve 12 a hlasovat by se mělo 12. července. Přijímáte, přijímáte. Možná bychom to stihli i 7. července, pokud by to deve stihli, bylo by to asi ještě lepší ve Štrasburku. Chtěli bychom mít vliv na ta jednání. Takže, pane Mamikinci, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Návrh Evropské komise chce pozměnit nařízení 539 eh, 2001 a poskytnout bezvízový přístup gruzínským občanům, majitelům biometrických pasů, kteří jedou do EU. Usnadnění vízového styku příslušné opatření vstoupilo v platnost v březnu 2011. E, plná efektivní implementace těchto dohod byla jednou z podmínek pro pokračování e, v dialogu o liberalizaci víz. Během celého procesu komise vydala čtyři pokrokové zprávy, kde se mluvilo o implementaci akčního plánu liberalizace víz. V té poslední zprávě z prosince 2015 komise dochází k závěru, že k potřebnému pokroku skutečně došlo a že všechny benchmarky akčního plánu liberalizace víz byly splněny. Liberalizace víz bude znamenat velký přínos pro gruzínské občany, posílí kontakty mezi studenty, akademiky, učiteli, biznismeny a tak dále. Liberalizace víz z Gruzí zvýší atraktivitu eh, této země, Abcházie Jižní Osety a tím přispěje k mírovému vyřešení konfliktu v těchto oblastech. Eh, je velice důležité řádně dokončit eh, procedury a implementovat pozměněné nařízení co nejrychleji. Je těžké chápat to zdržení v radě, ovšem bohužel nemáme dostatečné informace o tom, jaké jsou důvody k tomu eh, zdržení. Slycháme pouze dohady z médií. A problémy máme konec konců i s jinými zeměmi, eh, jako je Ukrajina nebo Turecko. Ale v případě Gruzie, která dosáhla všech těch požadavků, tak proč by se najednou měla eh, ta liberalizace spochybňovat? Nevím. Měnit pravidla po té, co se Gruzínci zavázali k tolika věcem, by bylo na nejvýš nespravedlivé. Liberalizace víz je velice důležitý signál pro Gruzínce, oni na to rozhodnutí čekají a jakékoliv zdržení může být i velice škodlivé pro imič Evropské unie. A proto je velice důležité, aby Evropský parlament jasně řekl, že Gruzínci odvedli dobrou práci a musíme eh, podniknout neodkladně kroky k tomu, abychom eh, liberalizaci víz skutečně učinili realitou. Musíme vyzvat výbor LIBE, který je zodpovědný výbor, aby navrhl parlamentu přijetí tohoto návrhu v prvním čtení. Děkuji vám. Děkuji. Tak, kdo se hlásí? Pan Štětina. Děkuji za slovo, pane předsedající. Jako stínový zpravodaj asociační dohody s Gruzií velmi oceňuji úsilí této země při implementaci akčního plánu vízové liberalizace. Asociační dohoda nicméně zavazuje Gruzii také k přijetí vysokých standardů zprávy, demokracie, volného trhu a právního státu. Když jsme asociační dohodu schvalovali, mluvil jsem o tom, že existence politické opozice je klíčová pro vyvážený a zralý politický systém. Mluvil jsem o tom, že jakýkoliv akt násilí vůči členům kterékoliv politické strany by měl být okamžitě a důkladně prošetřen. Zmínil jsem i to, že je pro mě nepřijatelné, že někteří členové opozice zůstávají nadále ve vězení. Zmiňoval jsem i nebezpečí politického nátlaku na svobodu slova a případy instrumentalizace justice. Když bilancuji, musím konstatovat, že i přes velký kus cesty, který gruzínská vláda ušla v mnoho ohledech, právě ve výše zmiňovaných oblastech mám spíše narůstající obavy. Politická scéna se před volbami ještě více polarizuje. Mám-li uvést pouze ty nejaktuálnější případy. Útoky na opozici při doplňovacích volbách v Zugdidy a jejich liknavé prošetřování. Velice znepokojí je tzv. Cable, cable case, kdy došlo k odsouzení a udělení vysokého trestu odnění svobody vysoce postaveným úředníkům ministerstva obrany pro spronevěru státního majetku. Podle dostupných informací právní a technické podklady pro tato obvinění nebyla naplněna. Gruzínská instituce mladých právníků Georgian Young Lawyers Association tvrdí, že věřila a stále věří, že obvinění jsou nevinní. Zítra mimochodem se také očekává vynesení rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci bývalého ministerského předsedy Van Merabišviliho. Proto si myslím, že pozitivní signály, které gruzínská vláda získala od Evropské komise za plnění technických kritérií, by nemělo být zaměňováno za carte blanche Bruselu ve všech ohledech. A proto bych se rád obrátil na váženého kolegu pana Mamikince a požádal ho, pokud je to možné, aby v jeho odůvodnění stanoviska našeho výboru víc reflektoval to, co jsem uvedl. Děkuji za pozornost. Pan předseda bez mikrofonu. Thank you, Chair. And that naturally... Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě zcela sdílím veškeré obavy, které vyjádřil pan Štětina a jsem si velice dobře vědoma situaci v Gruzii a zejména situaci, v níž se nachází opozice. E, nicméně je čas, abychom se zabývali také politickými zážitostmi. A já se velmi obávám, že jakékoliv odklady či váhání při umožňování, respektive udělování víz Gruzíncům, eh, že by to mohlo být velmi kontraproduktivní. Musíme velice obezřetně hodnotit situaci a já jsem přesvědčena, že všechny politické strany jsou prozápadní. A proto je mimořádně důležité, abychom vyslali směrem gruzínským orgánům jasný signál. A sice, že je třeba respektovat práva opozice a zejména pokud se týče uvězňování politických politických eh, vězňů. Tady eh, skutečně eh, by bylo třeba, Gruzie hrávala pozitivní roli, hm, tedy momentální elit pozitivní roli, a to i v souvislosti s projednáváním před Štrasburským tribunálem pro lidská práva. A pak je tady otázka politického, e, současné politické dynamiky, aby e, se to tedy rozhodla. Doufáme, že v radě e, bude rozhodnutí pozitivní. Děkuji, pane předseda. Evropská unie s Gruzií podepsaly dohodu o přidružení a my se chystáme tuto dohodu naplňovat. A nejde jenom o e, prohloubenou dohodu o, o svobodném obchodu, ale jde také o svobodný pohyb lidí. Jestliže tato dohoda se má naplňovat, pak to musí být naplněno do písmenka. A jakmile Gruzie Eh, skutečně bude moci prezentovat veškeré výsledky, to znamená veškeré podmínky pro zrušení víz, pak eh, bude muset eh, rozhodnout naprosto otevřeně. Víme, že některé země vnímají existenci důvodu pro odložení tohoto rozhodnutí, ale já si myslím, že je třeba, abychom byli čestnými partnery Gruzie na obou stranách se toho děje mnoho. Pan kolega Štětina má pravdu. Situaci je třeba monitorovat. Je třeba, aby eh, měli jasný, eh, jasnou pozici ke všem bodům, zejména tedy demokratický proces a jeho monitoring. Ale zrušení víz, to je velice očekáváno gruzínskou veřejností a já si myslím, že je třeba eh, skutečně rozhodnout v ten pravý čas a já toto rozhodnutí podporuji. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, gruzínský lid si zaslouží eh, bezvýzový styk a já to podporuji z celého srdce. A prostě to je země, která de facto plní všechny demokratické standardy, nejsou, není zde selektivní eh, justice, nejsou zde političtí vězni, jsou svobodná média a nezávislé soudy. A samozřejmě volby probíhají svobodně a férově. Eh, gruzinské úřady by měly eh, přestat vyvíjet tlak na některá média a na ústavní soud. Máme zde pořád eh, ještě eh, selektivní justici, s tím, že někteří členové opozice jsou stále za mřížemi. Domníváme se, že bychom neměli bezprostředně přistupovat k bezvízovému styku, ale měli bychom eh, zde použít určitou nouzovou pojistku a pozastavit to. Pan předseda, já bych chtěl také eh, něco k tomu dodat a možná, že komise by se k tomu mohla vyjádřit, je to v podstatě otázka. Eh, jedna otázka se týká té nouzové brzdy, protože my Víme, že je celkem snadnější použít právě tu nouzovou brzdu, protože pak e, pro některé země by bylo jednodušší zavést tento bezvízový styk. Možná, že bychom e, se mohli povolit o tom, co by znamenal odklad liberalizace víz v Německu, Francii a Itálii panují určité pochyby z důvodu bezpečnostních. Já jsem hovořil se s žurnalistou, který se mě ptal, jestli je to pravda, zda zástupci eh, gruzínských gengů, znělo to, jako by říkal bank, ale ne, myslel jsem gengů, jestli eh, tady eh, se sehrávají. To, to, je, to je z, od jednoho německého eh, básníka, že eh, z gengu se stávají banky. Čili eh, jde tedy o lidi, kteří byli kdysi za mřížemi a teď jsou opět na, vol, tedy na svobodě, či otázka je, jestli je to pravda, protože to by nás potom zajímalo z hlediska vnitřní bezpečnosti čili jak eh, komise, eh, komise hodnotí situaci, abychom tady eh, nečelili obviněním, že ohrožujeme vlastní obyvatelstvo. Prosím slovo, aby si vzal zástupce komise. Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat parlamentu a tomuto výboru za podporu našeho návrhu a těšíme se na rychlý, rychlé projednání ve výboru Libe. K té otázce pana předsedy, to znamená ta souvislost s mechanismem pro pozastavení. Komise navrhla 4. května revidovat tento mechanismus pro pozastavení a Parlament přislíbil, že eh, se k tomu rychle vyjádří. V radě už eh, k tomu byl zvolen určitý obecný přístup 20. Zde je zpravdem pan Diaz de Mera a měl by předložit první návrh zprávy zítra, čili skutečně jedná se o tom velmi rychle a doufáme, že veškeré obavy s tím spojené eh, budou rovněž řešeny. Pokud se týče otázky organizovaného zločinu, já tady neznám žádné konkrétní eh, situace podobné tomu, co zmínil pan předseda. Nicméně také na radě se o tom jedná, ale pokud se týče jaksi benchmarku pro eh, organizovaný zločin. Zde Gruzie splnila eh, všechno, co tedy obecně bylo požádováno, ale o konkrétních podmínkách nejsem schopen říci nic. Děkuji vám. Děkuji. Čili eh, kdy se tedy eh, očekává, že v parlamentu a v radě bude tedy rozhodnuto o té nouzové brzdě. Víte něco o tom předpokládám načasování? Eh, zastupce komise, eh, ten eh, mechanismus pro zastavení neboli nouzová brzda. Rada si 20. května schválila obecný přístup a v parlamentu ve výboru Libe je zde pan Diaz de Mera a zítra by v Libe měla být předložena jeho zpráva, tedy první návrh. Nebo ne zítra, ale ve středu, promiňte, ve středu a předpokládáme, že hlasování by mělo být ještě 12. Eh, či 13. července, čili před prázdninovou pauzou. Pan předseda? Čili v Libe jste říkal, ano. V tom případě na plénu se dostane v září. A to potom znamená, že pak další záležitosti nastánou až v říjnu. Nicméně já navrhuji, abychom tento harmonogram dodrželi. Ano? Chce se ještě někdo vyjádřit? Paní Fortiga, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já chtěla jsem jenom dodat, že eh, během poslední návštěvy delegace SEDE e do Gruzie jsme absolvovali briefing s ministrem vnitra, který nám eh, sdělil, že eh, a podrobně rozváděl eh, o tom, jak se ministerstvo, jeho ministerstvo a další gruzínské úřady snaží spolupracovat s členskými zeměmi EU a s EU jako takovou a institucemi EU ve smyslu pomoci s vymícením jakékoliv podoby organizovaného zločinu, zejména tady toto. A my se pobavíme jednotlivě s členy delegace SEDE a posoudíme si statistické údaje z členských zemí. Ta bezpečnostní situace je velmi obtížná v členských zemích EU a je proto mnoho důvodů. Gruzínci, gruzínští občané e, jsou sice tedy e, zapojeni do organizovaného zločinu, ale e, nepatří početně k vůdčím národnostem v tomto poli, takže doufejme, že to bude zohledněno pozitivně. Diskuse budou pokračovat a eh, v podstatě chtěli bychom eh, co nejrychleji dosáhnout bezvízového styku pro Gruzínce, přičemž ovšem nechceme znejistit vlastní obyvatelstvo. Poněvadž toho by okamžitě rádi někteří využili. Čili chceme, eh, to sice rychle, ale chceme, abychom byli eh, věrohodní, zejména v očích našeho obyvatelstva. A teď ti dám slovo panu zpravodaji Kinzovi. Eh, děkuji. Děkuji kolegové za vaše názory. Jako zpravodaj to jistě zohledním. A za sebe mohu dodat a zopakovat, eh, slova, která jste citoval před týdnem, pane Broku, a sice, že bezvýzový styk je darem pro gruzínské občany a oni to potřebují a to se týká i okupovaných území. Eh, myslím, že to bude vysoce ceněno v Rusii. Eh, vývoj a eh, nelegální, včetně toho nelegálního, co se stalo v zemi, to je skutečně velmi citlivě vnímáno v této zemi. Haben deswegen tak, eh, to je všechno, děkuji. Teď máme pět minut přestávku, než budeme moci zahájit příští eh, bod, který by měl být zahájen 16.45. Meine Damen und Herren. Dámy a pánové, srdečně vás vítám na dalším bodě našeho nabitého pořadu jednání v nabitém sále. Musíme se vám, pane kolego, omluvit. Nejsme tak silní v počtech, ale zasedá AKT v Namíbii a Bohužel eh, slunce v Namíbi je tak nějak lákavnější než bruselský déšť, tak prosím omluvte kolegy. Je to bohužel tedy tak, jak to je, ale jsem přesvědčen, že prostřednictvím web streamingu a jiných médií nás sleduje celá řada lidí. Každopádně děkuji, pane Krenbüle, že jste mezi nás dnes přišel. Je to konec konců eh, pravidelná návštěva Chceme se informovat o vašich výhledech, o využívání veřejných prostředků. Samozřejmě eh, nechceme pochybovat o významu vaší práce. A možná byste nám mohli tím pádem poskytnout i určito, určitý odhad k situaci v pásmu Gazy a na západním břehu Jordánu. Je to velice složitá situace, která panuje mezi Izraelem a Palestinou. Eh, tedy eh, ještě jednou vás tady vítám, ale nejprve dávám slovo eh, panu Varinenovi za výbor pro rozvoj. Chcete něco říct, že ano? Až nakonec, aha. Dobře, takže pan byl má slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo mi velkým potěšením mezi vámi opět být na pozvání výboru AFET Evropského parlamentu a mám velké potěšení prezentovat vám stávající stav věci společně s výborem DEVE. Je to eh, velká příležitost pro UNRWA na velice nestabilním Blízkém východě. Rád bych zdůraznil, že tato prezentace přichází v době velkých převratů na Blízkém východě a v době, kdy je Evropa konfrontována tím takzvaným spillover efekt té nestability na Blízkém východě. Jsou zde tenze a výzvy v důsledku velkého přílivu migrantů na evropskou půdu a ta prezentace přichází také v době, kdy zejména UNRWA chce e, zdůraznit e, utrpení palestinských uprchlíků v širším blízkovýchodním kontextu. A chceme zvýraznit e, to, čeho jsme v rámci UNRWA dosáhli. Já tady UNRWA dnes zastupuji. A rád bych zde na tomto místě také poděkoval Evropské unii a jejím členským státům za velice velkorysou podporu pro UNRWA v rámci implementace jejich činností. Právě je to 45 let od doby, kdy EU zahájila strukturovanou podporu pro tuto agenturu a když se uvědomíte, že UNRWA funguje 65 let, tak je to skutečně obrovský doklad o síle, stálosti a jaksi pravidelnosti příspěvku Evropské unie pro naše agenturu a chci poděkovat všem institucím EU, zejména parlamentu a poslancům Evropského parlamentu za neutuchající zájem, podporu pro otázku palestinských uprchlíků v rámci UNRWA. Chtěl bych také poděkovat samozřejmě komisi a radě za pozornost, jakou UNRWA věnují a jakou věnují roli našeho příspěvku pro řešení blízkovýchodního konfliktu a také všem členským státům. Vy představujete tu největší částku podpory UNRWA, Beruli tedy Evropskou unii a členské státy. A my si toho velice vážíme a děkujeme vám za to. Rád bych začal tím, že zdůrazním několik otázek kontextu, v rámci kterého UNRWA pracuje. Jak víte, jsme agentura s mandátem starými 66 let, pracovat na západním břehu Jordánu v pásmu Gazy, Syrii, Jordánsku a Libanonu. To je tedy naše mandátní oblast UNRWA. A první věc, kterou bych vám rád sdělil, je stručné hodnocení eh, situací, kterým palestinští uprchlíci čelí v těchto kontextech. A pak přejdu k tomu, čeho jsme dosáhli v rámci UNRV a jakou roli hrajeme, před jakými, před jakými výzvami stojíme. A na závěr bych eh, se s vámi rád podělil o pár myšlenek na téma, jaká je ta nejdůležitější role Evropské unie v příštích dnech, týdnech, měsících a letech. V mnoha ohledech je situace palestinských uprchlíků na Blízkém východě v současné době eh, vlastně situace existenčního ohrožení. Je to vlastně existenční hrozba, existenční krize. Jeden z důvodů proto je, že pozornost utrpení palestinských uprchlíků se výrazně snížila za poslední roky, což je částečně pochopitelné v důsledku té katastrofy, jakou je Sýrie, jaký, jakou je Irák, Jemen a tenze v Libii. Tím pádem se to dá pochopit, ale fakt, že 5,2 eh, milionů palestinských uprchlíků žijící v nestabilních eh, podmínkách na Blízkém východě, na které se zapomíná, to je, myslím, riziko, které si svět nemůže dovolit. Eh, jedna, jeden příklad za všechny. Vidíte, co se za poslední měsíce děle, děje na západním břehu Jordánu. Víme, že západní břeh, včetně východního Jeruzaléma, zažívají masivní nárůst násilí, zejména mladých palestinců. Eh, zaznamenáváme také eh, akty násilí, které ovlivňují palestince, Izraelce. A to je indikace úrovně zoufalství, jaká existuje na okupovaném palestinském území. Nezapomínejme, že příští rok to bude 50 let od začátku okupace pásma Gazy a západního břehu Jordánu. To je v podstatě Eh, můj dosavadní život. A kdybych se byl narodil eh, v Hebronu, v Janinu nebo někde v pásmu Gazy, tak bych celý svůj život prožil za okupace. A to si musíme uvědomovat, protože to má jasné dopady na každodenní život lidí. Každý den se osady rozšiřují, eh, každý den se demolují budovy, domovy, populacím hrozí přesidlování, a život je definován naprostým nedostatkem příležitostí na západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalému. A to podporuje nestabilitu. Nezapomeňte prosím, že to, co jste viděli od října loňského roku do teď, to s tím zvyšujícím se nepokojem, na palestinském území, zejména ze strany mladých lidí, tak to jsou všechno mladí lidé, kteří se narodili až po oslovské mírové dohodě. Jsou to mladí lidé, kterým se řeklo, věříte-li v politický proces, eh, jste-li pro umírněnou cestu, nakonec budete odměněni, ale ní odměněni nejsou. A je to velice nebezpečná fáze, protože to jsou lidé, kteří žili s očekáváním, že politický proces k něčemu povede, ale ono se to neděje a tím pádem se oni vlastně odpojili od té myšlenky, že politika může být něco, co může vést k něčemu dobrému. V pásmu gazy momentálně čelíme takovému kumulovanému efektu tlaků a různých omezení populace. A to, myslím, do budoucna vytváří vážné obavy pro eh, pásmo Gazy. Já to říkám z pozice agentury, která se v pásmu Gazy angažuje. 70% populace pásma Gazy z 1,8 milionů lidí jsou palestinští uprchlíci a UNRWA je tím pádem zodpovědná za poskytování služeb těmto lidem, vzdělávání, zdravotnictví a tak dále. Eh, co se pásma Gazy týče, často se mě lidé ptají, jak jsme daleko s rekonstrukcí. Rekonstrukce v pásmu gazy postupuje. Je jasné, že ne dost rychle a je jasné, že celou řadu lidí to neuspokojuje, zejména ty, jejichž domovy byly eh, zničeny ve válce eh, v roce 2014. Ale já mám ještě jednu větší obavu, než je fyzická likvidace budov. Konec konců, vy si můžete vyfotit určité oblasti eh, pásma gazy před válkou v roce 2014 a pak si to můžete porovnat se současnými obrázky a vidíte, jaká, k jaké destrukci tam došlo. A pak si můžete udělat eh, jiné fotky dnes a porovnat míru destrukce s mírou rekonstrukce. Ale není možné zmapovat psychologické dopady této situace na lidi. To zhodnotit, to zmapovat nelze. Zvyšuje se míra sebevražd, která byla v pásmu gazy vždy velice nízká, protože dochází k destrukci samého sociálního přediva tamní společnosti. Proč? Protože lidé nemají žádný výhled do budoucna. 90% těch 250 tisíc e, palestinských chlapců a dívek, který, kteří chodí do škol e, eh, UNRWA, nikdy za svůj život pásmo gazy neopustilo. 90%. Stávající výpočty říkají, že na základě těch čísel, která máme za rok 2015, pouze nějakých 10 tisíc lidí mohlo pásmo gazy opustit. To znamená, když si vezmete ten 1,8 milionu lidí, který v pásmu gazy žije, když to spočítáte, tak byste za svůj život mohli pásmo gazy opustit jednou každých 180 až 200 let. A taková je realita. Eh, které lidé v, v pásmu gazy čelí. A druhá, eh, druhý aspekt reality je, že lidé, kteří chodí do našich škol 9 let, eh, vycházejí z nich kvalifikování, připravení přispívat společnosti, nikdy nenajdou zaměstnání. 65 mladistvých palestinců v pásmu gazy je nezaměstnaných. 65%, ano. A pokud to není nejvyšší míra nezaměstnanosti na světě, tak je rozhodně mezi jednou z nejvyšších. A já upřímně nevidím, jak tyto parametry lze jak si spárovat s, čím, s jakýmikoliv bezpečnostními požadavky. Zkrátka není možné vytvořit bezpečnost a stabilitu v regionu, kde 65% mladých lidí je bez práce, ačkoliv jsou vysoce kvalifikovaní. A vlastně ani nemůžou pásmo gazy opustit. Může tam dojít jedině k tomu, že se bude dále budovat jejich frustrace, jejich zklamání. To jsou velice důležité věci, o kterých je potřeba přemýšlet, když přemýšlíme o pásmu gazy. Chci vám to říct, protože jedno z největších rizik, kterým vždy čelíme, když toto analyzujeme z humanitárního hlediska, ale také z mediální perspektivy, je vypracovávat si pouze čísla, statistiku. A proto mi dovolte vám poskytnout i obrázek jaksi z druhé strany. Já jsem byl před pár týdny s jednou učitelkou v pásmu Gazy, která v rámci kurikula pro lidská práva uspořádala soutěž o Martinu Lutheru Kingovi. A byla velice zklamána. Řekla mi, že to celé selhalo, ta soutěž v té její škole. A já jsem se jí zeptal, proč. A ona řekla, že proto, že žádné z těch dětí si nedokázalo vymyslet žádný sen což může znít symbolicky, ale má to hluboký význam pro to, v jaké situaci se eh, palestinská mládež nachází a kam si myslí, že směřuje. To se tedy týká, eh, pro okupo, eh, týká okupovaných palestinských území, to znamená západní břeh Jordánu a pásmo Gazy. Když se podíváte na Syrii, tam jsem byl před měsícem nejnověji a tam zažíváme situace, které člověku lámou srdce, ale připomínají nám také to, že v rámci toho širšího kontextu syrské katastrofy dochází ke skutečné palestinské e, tragédii. Bylo tam 560 eh, tisíc uprchlíků před válkou, teď jich tam je zhruba nějakých 430 tisíc, takže zhruba nějakých 120 tisíc opustilo zemi. Polovina, více či méně, odešla do Libanonu a Jordánska, jiní Eh, dojeli do Turecka, do Egypta, a nebo se dostali do Evropy, zejména od loňského léta dál. Realita je taková, že tito lidé žijí v oblastech, které byly v podstatě zdevastovány. Eh, přes jejich tábory přešla fronta, čelili zničení, jak ze vzduchu, tak ze země eh, byli bombardováni, Odstřelování, eh, páchaly se tam sebevražedné atentáty, jako v eh, Damašku, v, v Zejně, kde došlo k celé řadě těchto útoků za poslední měsíce a roky. A je potřeba pochopit, že v Sýrii historicky byli palestinští uprchlíci vítáni a měli možnost získat tam zaměstnání. Měli práci, měli podniky, posílali děti do našich škol, protože si mysleli, že kvalita vzdělání, kterou jsme poskytovali, je dobrá, ale v podstatě UNRWA na nic jiného nepotřebovali. V podstatě si pokryli potřeby svých rodin a byli víceméně samostatní. Ale dnes 95% palestinských uprchlíků v Sýrii je zcela ve všech ohledech závislá na naší agentuře. A vezměte si, co to znamená pro mladou generaci, která si třeba dříve či později myslela, že ta původní tragédie roku 1948 už je v podstatě taková vzdálená vzpomínka, eh, o které mluví rodiče nebo prarodiče, ale oni sami to nevnímali jako přímou zkušenost, ale teď přesně vědí, o čem to ty jejich rodiče a prarodiče mluvili. Teď chápou, o co jde, protože oni jsou už další generace palestinců, která zažívá ztrátu živobytí, ztrátu přátel, ztrátu sousedů, ztrátu bližních a členů rodiny. To je tady ten širší kontext palestinských uprchlíků na Blízkém východě. Proč vám to říkám? Protože 5,2 milionu lidí, eh, když se snaží přežívat eh, na dnešním Blízkém východě a kolem nich je tolik nestability s těmi všemi konflikty, které tam jsou, to je pro celý region rizikový faktor, pakliže nebudeme řešit jejich potřeby, jejich důstojnost a to, co nejaktivněji. Jeden z nejvíce problematických parametrů pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě je jakákoliv absence e, politického výhledu. UNRWA není politická agentura, nemáme mandát hrát zde politickou roli, ale každodenně zažíváme, jaké jsou ty lidské dopady, eh, absence tohoto politického výhledu, ta neschopnost eh, se někam posunout a co to přináší. Neschopnost vyřešit palestinsko-izraelský konflikt na straně jedné, ale na druhé straně také nějak, nějak dořešovat syrské vyjednávání a tamní politický proces. To jsou všechno velice důležité politické kroky. Pakliže mladí palestinci neuvidí eh, nějaký možný návrat do procesu, který by snad mohl generovat smysluplný postup vpřed, pak pro ně tato nestabilita jedině poroste. A já musím říct, že absence tohoto politického výhledu je ten největší rizikový faktor, který před námi momentálně leží. Chtěl bych eh, pohovořit o několika činnostech, aktivitách organizace UNRWA a také výzvám s tím spojených. Jak jsem řekl, fungujeme už 65 let a celou tu dobu jsme se zaměřovali na určité hlavní oblasti činnosti. Já, když jsem eh, před dvěma lety se stal zaměstnancem, tak pro mě eh, největším objevem bylo to, že se tady zabýváme obrovským způsobem vzděláváním. Investice, které vlastně děláme a investice, které jste poskytli vy jako Evropská unie, eh, a jedná se o vzdělávání mladých palestinců, patří k tomu nejlepšímu eh, v historii eh, Blízkého východu. Musím říct, že mnozí z našich partnerů a dárců by se mohli nebo měli více chlubit tady tímto. Máme každý rok 500 tisíc lidí, mladých palestinců ve školách, eh, zhruba 700 škol. Zde máme na Blízkém východě, když to srovnáme eh, s eh, vyspělými zeměmi, tak by to bylo třetí největší koncentrace počet škol po New Yorku a Los Angeles. A eh, když si uvědomíme, že je to tedy eh, v oblasti velkého aktivního konfliktu a okupace, tak to je úžasné. Už jsem dříve řekl, že jsme měli 5,2 milionů uprchlíků z Palestiny. To není příliš známé číslo, ale eh, měli bychom si uvědomit, že to, to je 40 dlouhodobých uprchlíků v rámci celého světa. UNRWA tedy sehrává zásadní roli v humanitární, v globální humanitární architektuře tím, že se proskytuje eh, podpora těmto lidem. To jsou 500 tisíc studentů, 3 miliony pacientů eh, v našich klinikách eh, hromad, tedy prim, primární péče a 1,5 milionu. A to je skutečně velký příspěvek pro stabilitu a pro důstojnost života v tomto regionu. Co by se stalo, kdyby UNRA nemohla toto vzdělávání poskytovat? Hm. E před rokem, po mém prvním briefingu v tomto eh, výboru, se UNRA potýkala s největším nedostatkem financí. Chybělo nám 100 milionů dolarů a museli jsme dokonce odložit začátek školního roku v našich sedmistech školách. To je eh, zkušenost, eh, které si dovedete představit. Já mám eh, tři syny, tři teenagery a kdyby jim řekl, že o pár týdnů se odkládá začátek školního roku, tak by výskali radostí, ovšem v tomto regionu eh, to byl šok, poněvadž vzdělání je pro ně pilířem vlastní identity a důstojnosti. A eh, to, že loni právě tyto pilíře byly ohroženy, to byl obrovský šok nejen v palestinské komunitě, ale také v zemích eh, tohoto regionu. Velice se angažoval minister zahraničí Jordánska a dělá všechno pro to, abychom eh, to nějak vyřešili. Mm, Taktež eh, eh, ministerský předseda z Libanonu, hovořili jsme s prezidentem a ministerským předsedou v Palestině, také s Izraelem jsme o tom jednali, o tom, kdy a jak bude možno ty školy znovu otevřít. Šlo nejenom tady o právo na vzdělávání, ale prostě to, že najednou půl milionu žáků a studentů v nestabilním regionu nemohlo jít do školy. Když tedy hovoříme o UNRE a evropské podpoře pro tuto organizaci OSN, hovoříme o podpoře stability v regionu a o podpoře, o investici do lidské důstojnosti, to je třeba brát v úvahu. Eh, další parametry, které stojí za to zmínit, když hovoříme o vaší podpoře pro organizaci UNRWA, eh, je to, že my eh, tu podporu poskytujeme přímo. V současné době přibývá agentů, kteří využívají si prováděcích partnerů, implementačních partnerů, čili oni de facto předávají ty peníze dál a to je spojeno s určitými administrativními náklady. Kdežto UNRWA, ta vlastně to dělá sama od začátku do konce. A to já říkám tady upřímně a e, při vší skromnosti. E, my máme e, zaměstnance, 98% z nich jsou palestinci a Oni jsou přímo v terénu, přímo, řekl bych, na frontě v těch nejobtížnějších oblastech. Čili my jsme schopni tuto činnost realizovat přímo pomocí vlastních lidí. Nepoužíváme žádné další partnery. Máme 220 tisíc lidí jako zaměstnanců, jsou to učitelé, lékaři v klinikách a tak dále. A my tady můžeme zajistit skutečně to, že ty peníze jdou přímo do těch komunit eh, v podobě, v podobě platu a investic. Na nedávném světovém humanitárním summitu to také eh, zaznělo, že my jsme aktérem, kde se kombinuje humanitární a rozvojová činnost. Eh, často tedy jsou lidé nebo organizace, které tedy eh, spolupracují a hodně se to zdůrazňuje, ale když byla únorová před 65 lety eh, založena, tak to prostě přirozeně patřilo dohromady. Eh, my tedy, když jsme, když jsme pro, tedy otevírali, otevírali 90 eh, různých eh, táborů a útulků, tak tam vlastně to eh, řídili naši, naši učitelé. A to bylo jenom nějakou omezenou dobu a pak šli zpátky do školy a učili. Čili to funguje tedy to, že to obsluhujeme sami přímo. Dále jsme schopni také zůstat v regionu. Eh, viděli jsme v Evropě, v Evropě tedy tu velkou uprchlickou vlnu a de facto to souvisí s tím, jak těžké je stabilně poskytovat služby v tomto regionu. My těch 65 let dáváme lidem v Palestině a na Blízkém východě eh, prostor pro to, aby mohli zůstat. A my víme, že daňové poplatníky v Evropě e, je to sedmkrát až desetkrát levnější, když podporují uprchlíky ve, na, na středním východě, než když je podporují tady v Evropě. Čili já si myslím, že to skutečně má smysl, toto partnerství. My si dobře uvědomujeme, že je důležité zajistit to, aby ta finanční podpora, kterou získáváme od všech našich dárců, byla využitá co nejlépe. A co se týká tedy evropských dárců. Chci zdůraznit, že jeden student, máme jich 500 tisíc, jeden student nás stojí pouze 10% toho, Eh, než kdyby ten student studoval v kterékoliv zemi OECD. Ano, čili skutečně je to tak. A mm, pokud se týče eh, výsledku toho našeho vzdělávání, eh, dostáváme skutečně to nejlepší hodnocení. Světová banka nedávno hovořila o, nebo měla tady takový dokument, učení v nepříznivých podmínkách a tam nás ocenili. Eh, Světová banka říká, že studenti v našich školách v Jordánsku, v západním břeh Jordánu a v pásmě Gazu eh, jsou eh, jakoby opro, oproti studentům jiných škol v regionu jakoby o rok napřed. A to je skutečně úžasné. Co se týče nákladů na pacienta na klinice, je u nás 1% toho, co by to bylo v zemích OECD a 1 až 5% ve srovnání se středně příjmovými zeměmi. Ale vzhledem k tomu, jak nás postihla v loňském roce finanční krize, jsme přistoupili k řadě dalších opatření, které nám umožní snížit náklady, protože všechny, všichni naši partneři nás vidí jako důvěryhodné, ale přesto ještě v tom pokračujeme. Uvedu příklady. Eh, my jsme eh, se rozhodli, že eh, náš očekávaný deficit ze 134 milionů zmenší na 74 miliony. A to znamená, že eh, náš rozpočet zůstal úplně stejný v roce 2016, jako byl v roce 2015 a myslím, že jsme jedinou agenturou OSN, která něco takového dokázala. Všechny ostatní potřebují více peněz, čili tady je vidět, jak vážně k tomu přistupujeme. Eh, také eh, začátkem tohoto roku. Eh, my máme šestiměsíční průběžnou strategii a zde chceme jít cestou reformy, například místo potravin, peníze a tak dále. Čili já bych chtěl apelovat na všechny dárce a partnery v tomto. A já o tom budu tento týden v Bruselu jednat. Přejeme si, aby se eh, samozřejmě posílila podpora eh, UNRE. Eh, my bereme své reformy, interní reformy velmi vážně a chceme, aby se, abychom společně nacházeli řešení na to, aby se řešil ten, ten každoroční se vracející nedostatek peněz. <clears throat> Také de facto eh, snažíme se to vysvětlit Světové bance a velice by nám pomohlo, kdyby také evropští partneři eh, nám pomohli vyargumentovat tedy to, že by bylo vhodné, aby to financování probíhalo, probíhalo prostřednictvím Světové, Světové banky. Hovoříme také s dalšími zeměmi, s Kanadou a tak dále. Čili velice rádi bychom eh, zde uspěli. No a závěrem ještě několik málo úvah. A tím se vracím k tomu, čem, čím jsem začal. Sice eh, hovořil jsem o absenci politického horizontu. Eh, já jsem přesvědčen z rozvojové a humanitární perspektivy na základě svých cest do Sýrie, Libanonu, pásma Gazy, Jordánska, západního břehu Jordánu. Eh, jsem tedy přesvědčen, že není nic důležitějšího, než se zde angažovat politicky. A to platí pro mezinárodní společenství. A já jsem konsternován téměř tou mírou skepticismu, na který narážím nejenom v Evropě, ale také jinde, pokud se týče možnosti a pokroku v této oblasti. No ale právě ta skepce nás strhává do současné situace. A vidíte, že blízko a středně, středně východní eh, problémy se přelevají do Evropy a tady se musíme tady něco dělat. Třeba máme tady eh, francouzskou iniciativu, kterou ovšem třeba naplnit obsahem a naplnit vůbec. Tak eh, tady to už je určitá, určitý plamínek naděje protože my tady skutečně eh, musíme začít důvěřovat, tomu, že politicky se s tím dá pohnout. Eh, ta skepse a negativní, negativní pohledy, to je, toho je prostě příliš mnoho, je to tak silné, že opravdu ten proces musíme znovu nastartovat. Co se týče podpory pro UNRU, já musím říct, že jsme obrovsky vděční za tu podporu směrem z Evropy pro naše týmy přímo na místě. V minulých letech jsme přišli o mnoho našich zaměstnanců. Já jsem to tady už říkal, během konfliktu v Gaze e, to bylo 11 lidí, ale teď jsme od začátku války e, přišli o 16 lidí a dalších 28 je pohřešováno což je, myslím, ta, jsou ty největší ztráty v jakékoliv eh, tedy historii takovýchto humanitárních a rozvojových akcí. <clears throat> Já vám tedy v této souvislosti chci poděkovat eh, za solidaritu a za velkorysost ve vaší podpoře pro činnost UNRA. A ještě bych vám chtěl říct, proč to stojí za to. Před čtyřmi týdny jsem byl v Damašku a zažil jsem tady něco mimořádného. Asi si pamatujete eh, čtvrtý jarmouk v Damašku, což je, je známo jako ta nejenergičtější a nejdynamičtější předválečná oblast e, Sýrie. Eh, žilo tam 100 tisíc palestinců a dneska je to úplně zničené. Prostě představte si vybombardované válečné město a tak to vypadá dneska Jarmu. A je tam tábor, kde žije jenom pár tisíc lidí. Před těmi čtyři týdny v Damašku my tam máme hnedka vedle Jarmuku jednu školu a já jsem eh, se tam setkal se 120 studenty, eh, kteří eh, z toho Jarmuku den předtím odešli a e, skládali zkoušky. Či zkuste si to představit. E, scéna naprostého zničení a najednou se tam objeví 120 chlapců a děvčat, studentů a jdou ke zkouškám. A e, v loňském roce jeden z nich byl jedním z nejlepších studentů v Syrii. Jak je to vůbec možné? Prostě eh, je, je to v podstatě zázrak. A e, nám se toho daří dosahovat mimo jiné e, inovatným, inovačními prostředky vzdělávání ve válečných zónách. My e, vyučujeme ve školách, ale také máme televizní stanici v Gaze a tam ty výukové programy vysíláme že mladí palestinci, ale také Iráčané, Syřané po celém blízkém eh, středním východě eh, to mohou sledovat. A mezi, a to, že tady máme takové studenty, to je eh, svědectvím toho, jak vysokou cenu přikládají mladí palestinci vzdělávání pro svou budoucnost. A ještě jeden příběh z Gazy. Eh, mladá dívka před měsícem a půl byla se mnou na pódiu, eh, dostala své vysvědčení, jmenuje se Ahed, 14 let a eh, v konfliktu v roce 2014 v Gaze byla zničen její domov a ona mm, se dozvěděla, že po, po sedmi podle sedm, po měsíčním komatu se tedy probudila z komatu, rozvíjela se, že přežila celé rodiny jako jediná a dnes patří k nejlepším studentkám. Takže toto, eh, toho dosahujeme humanitárním rozvojovým programem a také novým politickým angažmá v Syrii. Děkuji. The leads, the floor is yours. Pane Lice, máte slovo omlouvám se, pan Varen. Tak ne, prosím, pan Líc. Děkuji za tu neuvěřitelnou zprávu. My jsme byli s vámi před rokem, jak jste říkal, kdy došlo k tomu propadu ve financování školství a to, jak jste říkal, je to pilíř lidské důstojnosti, ale také bezpečnosti. A to všechno spolu souvisí. My tady v Evropském parlamentu se zajímáme a požádali jsme jako socialisté a demokraté eh, komisi, aby více investovala do školství. Program se jmenuje Eduka a jde o to, že krom, na místo 2 až 3 na humanitární pomoc na školství, aby eh, se toto navýšilo a to se týká i syrských fondů, které vznikly eh, na londýnské konferenci pro ten region, tak že se chci zeptat, jestli vy jste dostali nějaké peníze eh, z londýnské konference. Eh, a za druhé, co se týče školských programů, jaký je výsledek humanitárního summitu eh, na vaši činnost? A co se týče politických vyhlídek. Ono je to těžké pro nás tady v Evropském parlamentu, jak říkáte, my na každém zasedání, jak si my nejsme schopni do pásma gazy vstoupit. A, takže se jenom spoleháme na vaše zprávy, na vaší práci a co nejlépe se snažíme tedy vaším prostřednictvím dát lidem Eh, naději. Jak jste říkal, 90% z nich nikdy neopustilo páslomo gazy. Já třeba pocházím z východního Německa, eh, kdy eh, jaksi jsme byli také velice omezováni. A v minulém týdnu zpráva o mladém muži, který byl, který Eh, vyhlásil eh, hladovku proti hm, jaksi systému v, na pásmu Gazy a eh, západním břehu a byl zatčen. Vidíte tady nějakou skupinu mladých lidí třeba, kteří by byli vysoce vzdělaní, což byl jeho případ, a kteří nevidí budoucnost, jako třeba těch, jak jste říkal, 65% mládeže, která nemá šanci najít práci. Eh, hovoří se o tom, jako mluví o tom lidé, o té, eh, hovoří se ehm, třeba mm, o, o to. Takže mm, to by mě zajímalo. Děkuji, když tak za vaši odpověď. Děkuji. Pane předsedo, Děkuji, pane Krenbile, za velice eh, dojemné a, mm, a informacemi nabité sdělení. Nemohu než souhlasit s vámi, když říkáte, že Evropa se musí více zapojit než v minulosti. To je mantra, kterou posloucháme od té doby, co jsem tady byl zvolen před dvěma lety a také to říkali členové palestinské delegace. Před dvěma měsíci jsme navštívili oblast, ale zase, jak říkal pan Líc, nám bylo umožněno navštívit pouze západní břeh Jordánu a nikoli pásmo Gazy, takže to je vždy obtížné a je to nedostatek. Rád bych mm, reagoval na některé vaše poznámky a poprosím vás o nějaké doplnění nebo více informací. Vy jste hovořil o těch potom půl milionu studentů a k tomu mám dvě otázky. Těch půl milionu, to je napříč jaksi všemi stupni eh, výuky od první třídy až eh, po vysokou školu a co se týče učitelů, zaměstnáváte místní učitele spíš než lidi od jinut, nevím odkud, od jinut ze světa. Dále, další otázka. Ta se týká toho nulového růstu rozpočtu, jak jste říkal. Na jedné straně je pozoruhodné, co jste vykonali, na druhou stranu by mě zajímalo, jestli to bude znamenat, nebo jestli to znamená, že musíte omezit služby v některých oblastech, jestliže nemáte ty peníze, které jste měli o rok dřív. A jedna otázka, ta není přímo spojená s otázkou Basmagazy a západního břehu, ale mnoho set tisíc uprchlíků, syrských uprchlíků, a my stále slyšíme, že tady vlastně celá generace dětí bude nevzdělaná a stane se z ní taková časovaná bomba za pár let. A mě by zajímalo, jaké služby vy můžete nabídnout, pokud vůbec, těmto syrským uprchlíkům a co vlastně už děláte v této oblasti, protože vy to znáte lépe než já, že jo, jak se to šíří ten problém. Takže každopádně děkujeme vám za vaši skvělou práci. <laughs> No <laughs> Děkuji. Takže co se týče položených otázek na Dice, ta, ten nárůst napětí ve školství, to, to, anebo nárůst pozornosti, to je velmi důležité. Já se musím přiznat, že já jsem si to začal uvědomovat hned, jak jsem nastoupil do UNRWA. Už 20, 20 let jsem spolupracoval s Mezinárodním výborem Červeného kříže a tam nebylo žádné zvláštní zaměření na školství. A já jsem podobně jako mnozí lidé, byl spíš přesvědčený, že když začne válka, tak je nejpřirozenější zajistit potravinovou pomoc, zdravotní nouzovou péči, zajistit ochranu, ale otázky jako školství, že to se prostě odloží na lepší časy. Ale to je přesně naopak oproti tomu, jak to ti lidé cítí. Pamatuju si, jak v roce 2009 v zprávě eh, výboru Červeného kříže eh, jsme mm, konzultovali eh, lidi z několika válečných zón, včetně Afganistánu, a lidé nebo a ptali se tedy těch respondentů, co je největší priorita pro ně, nebo největší problém. A já si pamatuju, jak jsem byl strašně překvapený, jsem četl tu zprávu z Afganistánu, kdy tedy se ptali těch Afgánců, co je jejich největší problém a překvapivě to nebyla bezpečnost, teda ne, nepřekvapivě byla na prvním místě bezpečnost a na druhém místě školství, vzdělání. A to jsme byli hrozně překvapeni, že to je pro lidi tak důležité. Třeba to bylo naivní nebo neskušené z naší strany, ale bylo naprosto jasné, že když se lidí zeptáte a oni bez ohledu na to, jak ta válka bude trvat dlouho, tak v jednu chvíli se zjistí, že když se neinvestuje do vzdělání, tak tam vznikne generační problém. Takže my si to kolektivně více uvědomujeme, jak je důležité investovat do školství a hlavně do, do eh, ochrany a zachování výuky a, a vzdělávání eh, v nouzových podmínkách. Mě velmi zaujalo, třeba v rámci kapacit UNRWA, že je schopná zachovat školství ve velice nestabilním prostředí. Při mé poslední návštěvě Sýrie já jsem navštívil školu, kterou jsem navštívil předtím před rokem. A e, došlo tam k, k výbuchu e, e, tam vybochlo e, zaměnované auto a e, bylo to tedy v jedné z těch zničených částí e, Damašku a ta škola byla rekonstruovaná a to znamená, my se nevzdáváte. Ono nestačí rozdávat e, učebnice, nestačí Eh, se eh, setkávat na mezinárodních seminářích, ale je potřeba to odučit. A to právě v tom jsou eh, zdroje UNRWA tak úžasné a vrátím se i k našim učitelům a v souvislosti s další otázkou, takže opravdu je nezbytné klást důraz na vzdělání, protože to je investice do budoucnosti, do kapacit, do budoucí stability a uvědomme si v případě Palestiny, palestinců. To je tragická ironie, že tady máme společenství, které zažilo rozvoj svého lidského kapitálu, protože právě palestinci se zaměřují na na vzdělání. To je, ono je to hluboce zakořeněné v samotné společnosti palestinské. A přitom nemají stát. A víme, že celá řada států byla mezinárodním společenstvím uznaná, ale mají nedostatečné e, kapacity pro rozvoj lidského kapitálu. Oni nemají stát, ale mají lidský kapitál, který je vybudovaný tímto způsobem díky, díky vzdělání. Takže tak. Potom jste se ptali na peníze, které vyplynuly z konference v Londýně. Některé naše stížnosti v Londýně souvisely s tím, co chtěli státy platit eh, UNRWA. Já jsem jenom tím chtěl říct, že jsme nedostali peníze navíc, dostali jsme jenom ty standardní příspěvky a několik, několik menších příspěvků jsme dostali, ale jinak nedošlo k žádnému velkému posunu. Už taky z těch důvodů, které vy jste tady už taky říkali, že my máme eh, skutečně eh, takové výsledky, že mm, peníze, které bychom dostali navíc, bychom určitě okamžitě využili a a já jsem vděčný za to, že i v tom evropském kontextu jsme získali podporu pro zlep, navýšenou podporu pro eh, palestinské uprchlíky, která vyplynula z londýnské konference, protože eh, ono, eh, to je velice důležité, protože postupně otázka palestinských uprchlíků si mizí ze zájmu veřejného mínění. A my velice pozitivně, bych řekl, využíváme právě tyto výsledky pro to, abychom upozorňovali eh, na eh, tuto problematiku, kde celá řada významných politiků eh, diskutovalo mm, a kdy mě říkali, že eh, měli, že díky, že díky našim informacím mají daleko eh, lepší přehled a UNVA je rozhodně největším poskytovatelem školství v rámci OSN a když uvážíme, co dělá UNESCO a OSN, tak hm, co to přímé, přímé eh, výuky, vlastně přímého poskytování vzdělání je významné. Eh, co se týče vašich připomínek k nemožnosti naštěvovat eh, pásmo gazet, to s tím s vámi plně souhlasím, protože nic nenahradí osobní zkušenost. Třeba celá řada zahraničních návštěv diplomatů a ministrů eh, bylo na západním břehu a jednali třeba s některými našimi členy školních parlamentů a to je nesmírně inspirující být členem Eh, školního parlamentu a moci jednat se, se skutečnými poslanci a e, pohovořit si o tom, co je jejich role, co by se dalo dělat. Oni se teď zaměřují právě na ty školní priority samozřejmě a některé e, komunitární služby pro e, handicapované a podobně. A když se s nimi setkávám, tak oni mají takovou jasnou představu, co od nás očekávají. E, tak aby třeba už nikdy se neopakovala taková krize jako v loňském roce a podobně. To je celá řada různých zajímavých poselství a my chceme vytvořit e, e, ústřední školní parlament od letošního léta, kde by byli zástupci ze všech našich e, školních parlamentů, kdyby se tedy scházeli a, a vytvořili nové parlamenty ve službách mládeže a některé byste mohli třeba vynavštívit, nebo oni by navštívili vás tady v Bruselu a to si myslím, že by byla úžasná platforma pro ně. Takže to vymyslím, oni by měli veliký zájem s vámi spolupracovat. Vím, že předseda Schulz se o to zajímal, o obnovení eh, návštěv eh, do pásma Gazy a to si myslím, že by byl významný krok do budoucna. Ptali jste se, jestli jsem to pochopil, ta poslední otázka, jestli jsem ji dobře pochopil, eh, co se týče diskuse mezi studenty a učiteli v rámci pasmagazy. Já mohu říct si tolik, že každý den samozřejmě lidé hodnotí vlastní situaci a není pochyb o tom, že jsou velmi kritičtí k tomu, co vnímají jako důsledek okupace a blokády a akcí eh, izraelského státu. Nepochybně jsou i kritičtí, i sebekritičtí eh, vůči nejednotnosti palestinských eh, skupin a frakcí politických skupin, také jsou velmi kritičtí vůči mezinárodnímu společenství, e, včetně systému OSN, kde mají pocit určitého zrazení jejich nadějí. Takže samozřejmě to tam všechno patří. Ale musíme mít na paměti, že v našich školách my se snažíme učit věci, které jsou široce kompatibilní s hodnotami OSN, to je snad jediná eh, jediný školský systém, kde je otázka lidských práv na programu a eh, učí se historii mezinárodní dějiny a podobně a myslím si, že to je velice přínosné pro mladé lidi a oni samozřejmě jaksi hodnotí svou situaci kriticky i sebe kriticky, stejně jako jiné aktéry v sousedství a jinde ve světě. Co se týče vašich komentářů ohledně toho, že by se Evropa měla více zapojit, já bych řekl, tam, tam mám nějaké poznámky nakonec. K těm půl milionům studentů, to je od první do deváté třídy a někde e, máme deset vstříc a my nemůžeme eh, všude naplnit všechny ročníky prostě z nedostatku peněz. Takže eh, technicky my bychom mohli zajistit eh, desetileté vzdělání a já bych považoval za důležité a za dobré, aby UNRWA rozšířila své služby a když se mě zeptáte, proč nemáme ročníky 11 až 12, tak prostě začneme napřed se snažit zajišťovat desetileté vzdělání. Ale naše eh, os, eh, osnovy jsou všechny v souladu s těmi národními osnovami v těch zemích, kde dochází k výuce, to znamená v Jordánsku používáme osnovy jordánské, proto aby ty děti mohli potom vlastně nastoupit eh, na eh, střední a vysoké školy v té dané zemi, aby, aby byly, mm, jejich eh, výuka byla kompatibilní s místním školským systémem. Těch 22 tisíc učitelů nebo lidí, kteří pracují v, v našich školách, to jsou prakticky všichni až na pár výjimek jednoho ředitele a pár lidí z generálního ředitelství, to jsou samí palestinci. 98 pracovníků UNRWA jsou palestinci. A to je taky právě úžasná hodnota, kterou to má pro region, ty lidské kapacity a, a rozvoj kapacit, ke kterému můžeme takto přispět to jsou nesmírně zkušení kolegové. Máme 30 tisíc pracovníků v rámci UNRWA a dohromady představují 4 tisíce let zkušeností eh, práce a praxe v oboru. Co se týče k tomu nulovému růstu rozpočtu, my, abychom omezili náklady, tak jsme museli přijmout loni pár bolestných opatření, jako třeba eh, navýšení průměrného počtu studentů ve třídě. Je to čistě, samozřejmě má to vliv na kvalitu eh, vzdělání, takže z 38,5 na 39,5 dětí na třídu, čili v některých lokalitách je až 50 dětí ve třídě, někde méně a to je potom velká výzva, kterou je třeba řešit, ale je to prostě problém financování. A některá ta opatření, která jsme v letošním roce přijali, eh, budou uprchlíci, palestinští uprchlíci hodnotit jako omezení služeb, ale ve skutečnosti tomu tak není. Třeba Eh, my jsme eh, dřív rozdávali eh, balíčky jídla a místo toho dáváme peníze a elektronické karty, což je veliký pokrok, protože v regionu to postavení palestinských uprchlíků je vázáno na potravinové balíčky a to, že to je takovým jaksi připomenučím toho jejich postavení. Ten nový systém je takový důstojnější, umožňuje těm lidem jak si stejné peníze dostat, ale vybrat si, co si budou chtít koupit na místním trhu. Ono to taky současně znamená, že peníze už nemusí eh, být využívány na nakupování jídla ze zahraničí a vození ho sem, ale současně oni tímto můžou si nakupovat místní potraviny. Ale já plně chápu, že někteří uprchlíci říkají, že co se stane příště. Já mám 120 dolarů teď eh, na určité období a když se ekonomická situace změní, bude, zůstane, jako budu dostávat stále stejnou hodnotu zboží, e, takže to je, tak to vnímají tedy ten pokles eh, služeb. A jestliže by doš UNHCR sníží rozpočet při počtech uprchlíků ve světě, lidé nebudou vědět, jestli je to ovlivní přímo, ale v případě UNRWA oni to zjistí hned, protože my jsme ten barometr tohoto společenství. Takže kdy, vždycky, když palestinský uprchlík slyší, že dojde ke změně programu UNRWA a uslyší slovo reforma, tak se zděsí, že to je způsob, jak zakrýt škrty. Je to přirozené, protože už byli tolikrát zklamaní a tolikrát zrazeni napříč generacemi, že se toho prostě bojí. Ptali jste se na Cyřany a nevzdělanou generaci a co by mohla UNRWA. Ano, to je velký problém, to je veliký, veliká věc a možná druhé největší dlouholeté společenství uprchlíků podobně stejně početné jako palestinci, tedy 5 milionů a současně jsou tedy ti syrští uprchlíci, kteří ale současně nedostávají takové služby jako palestinští uprchlíci a UNRWA jaksi z důvodu svého mandátu neposkytuje služby syrským eh, uprchlíkům, protože to je práce UNHCR a na, myslím si, že svět by mohl lépe využít zkušenosti UNRWA a e, naše expertní znalosti v poskytování e, vzdělání dlouholetým uprchlíkům. Jak si dopustili jsme se vlastních chyb a máme určité úspěchy, ale rozhodně máme obrovské zkušenosti eh, a kdybychom na to měli prostředky a měli možnost a byl o to zájem, tak bychom některé zkušenosti UNRWA mohli poskytnout na pomoc syrským uprchlíkům, kteří by mohli získávat tedy služby zase z jiných agentur a určitě celá řada palestinských učitelů by měla zájem se zapojit, ale to by bylo možné jedině tehdy, kdyby naše služby, ty, které my máme za úkol, byly zcela naplněny. Jak jste hovořili o zapojení Evropy e, při všech mých e, návštěvách, e, tady teď je jedna z velkých výzev, která bude tak trošku ukazatelem síly evropských hodnot a toho, co já pocházím ze země, která není členskou zemí Evropské unie, nicméně někteří spoluobčané u nás se jak se říkají, že přece jenom žijeme v srdci kontinentu, takže jsme e, s tím spojení. Ale my jako Evropané teď e, stojíme jaksi před testem toho, co se u nás děje. Já když navštěvuju konference a některé ty emoce jsou celkem pochopitelné v souvislosti s migrační vlnou, tak teď je na čase, aby Evropa, která prosazuje lidská práva, práva uprchlíků jinde ve světě, tak aby ukázali, že univerzalita práva začíná doma. A my všichni Evropadé musíme zastávat hodnoty, které jsou zosobněny v těchto jednotlivých eh, dohodách. Já jsem v desetiletí po 11. září pracoval pro Mezinárodní výbor Červeného kříže a nezapomenu, že lidé opakovali do nekonečna, že v USA v Evropě, že Eh, ženevské konvence se neaktualizovaly, protože svět nepředpokládal, tedy když se vyjednávala ženevská umluva v roce 1949, že vzniknou hnutí jako Al-Qaida a podobná. A to je asi pravda. Ale ti vyjednavači v roce 1949 vlastně nepotřebovali jinou inspiraci než to šílenství a destrukci druhé světové války. Potřebovali snad nějakou jinou inspiraci. Přece deklarace o lidských právech, Ženevská konvence, uprchlická umluva, to je náš odkaz druhé světové války a je to něco, o co se musíme postarat. Pokud se o něco nebudeme starat, třeba o ten odkaz druhé světové války, když to nebudeme znovu otevírat a nebudeme pochybovat o validitě těchto umluv, co se týká jejich dodržování, jejich standardů a důležitosti, jakou mají pro kolektivní důstojnost a bezpečnost. To na Blízkém východě dnes znamená, když to porovnám třeba se svou zemí, tak třeba Libanon je země s polovičním obyvatelstvem než Švýcarsko. A to znamená, že my bychom dnes ve Švýcarsku přivítali 3 miliony, dívám se na Freunda, 3 miliony Rakušanů. Taková je realita toho, co dnes zažívá Libanon. Švýcarsko by přivítalo 3 miliony Rakušanům. My eh, ve Švýcarsku máme až hysterickou debatu, když máme přijmout nějakých 3,5 tisíce uprchlíků. Takže je na čase nepodceňovat, eh, co se děje v Evropě. Je na čase chápat, že to, co se děje v Evropě, samo nezmizí. Pokud nebudeme brát ty příčiny nestability velice vážně, které produkují takovýto příliv uprchlíků. Já jsem se za 25 let nikdy nesetkal s nějakým uprchlíkem, který by chtěl být uprchlíkem. Já jsem eh, se nesetkal za ty roky s nikým, kdo by chtěl zůstat uprchlíkem. A ještě méně častěji jsem se setkal s lidmi, kteří by chtěli být uprchlí, kteří by chtěli být uprchlíky dál od domova, spíš než blíže k domovu. Naším úkolem je zajistit, že politické eh, procesy budou robustní. A to ne pouze eh, z hlediska řízení konfliktů. Konflikty si můžete řídit 50 let, ale eh, to neznamená, že je vyřešíte způsobem, který obnoví důstojnost lidí a stabilitu. Je potřeba konflikty řešit, ne je řídit a spravovat. Je potřeba je řešit. Jinak eh, humanitní pomoc, eh, humanitární pomoc a UNRWA budou pokračovat dalších 50 let, ale to není má vize budoucnosti pro Palestince. To jsou věci, které musíme řešit. Děkuji vám. Thank you. Mr. My last Děkuji a teď tedy pan Verinen konečně. Ano, Elmar je velice um, Velice zdvořilý člověk už mi po čtvrté nabízí slovo, tak já ho konečně mohu přijmout. Eh, je mi velkou ctí poděkovat jménem výboru DV panu Krajenbilovi za jeho prezentaci a já se budu řídit eh, příkladem Elmara, který zahájil zasedání německy, já přejdu do finštiny, takže si asi budete muset nasadit eh, tadyhle to vybavení. herra puheenjohtaja. Meillä on ollut hyvin... Tak děkuji, pane předsedo. Byla to velice zajímavá diskuse. Slyšeli jsme velice zajímavou prezentaci pana Krenbyla o práci UNRWA. A mě zejména zaujal fakt, že všeobecná situace na Blízkém východě, eh, válka v Syrii, má dopad na práci UNRWA a práce UNRWA má dopad na to, jak pomáháme palestincům a jak můžeme stabilizovat Blízký východ. Dále zde je ta, pak také dopad eh, na širší kontext na Blízkém východě. UNRWA pracuje pro děti a mladé lidi v tamní oblasti. Mne velice překvapilo, kolik obětí UNRVA sama zaznamenala mezi svými zaměstnanci. Je skutečně potřeba ocenit odvahu všech těchto lidí, kteří pro UNRVA pracují. Výbor DEVE přisuzuje hodně, hodně velkou pozornost eh, humanitární pomoci a rozvojové politice. To jsou obě velice důležité eh, otázky, ale je potřeba řešit společně. Jako to dělá například UNRWA. Máme stáleho zpravodaje Enrique Rosalom, přičemž naši zpravodajové byli i na Světovém humanitárním summitu a my se všichni na této věci angažujeme. Zaměřujeme se zejména na vzdělávání malých dětí, a to v případě dlouhodobých i krátkodobých humanitárních krizí. Všichni víme, že vaši zaměstnanci spolupracují s kolegy z výboru DEVE připravili takový panel pro Evropské rozvojové dny, kde bude možné diskutovat například s Julie Gillard, bývalou premiérkou Austrálie, která je šéfkou globální iniciativy pro rozvoj. A já doufám, že ten panel bude úspěšný a jsem přesvědčen, že dobrá spolupráce mezi výborem AFET, výborem DEVE a UNRWA bude pokračovat. Chtěl bych vám z celého srdce poděkovat za tuto velice zajímavou diskusi. Děkuji vám srdečně. I já vám z celého srdce děkuji. Eh, ti, kteří tady byli, si to užili. A já se těším, že v budoucnu budeme v tomto dialogu pokračovat. Tím uzavírám dnešní zasedání. Budeme pokračovat zítra v 9 hodin ráno. Děkuji.